Mám eh, tady ještě povinnost vám oznámit, že v souvislosti s rozhodnutím několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle pravidla 69c odstavec 1 bylo oznámeno na eh, zájení z uzání schůze v pondělí 13. března. Jsme neobdrželi žádné žádosti o hlasování v parlamentu a tím pádem mohou výbory tato jednání zahájit. A nyní můžeme začít s hlasováním. Je tady technická připomínka od pana Carvera. Máte jednu minutu na tuto technickou připomínku. Děkuji, paní předsedající. Já jsem se právě vrátil z Londýna, kde jsem se setkal s velislancem Somalilandu ve Spojeném království, který hovořil o tragické situaci v rohu Afriky. Lidé tady přicházejí o život v důsledku sucha a já bych chtěl poprosit všechny kolegy, aby hovořili o této tragédii a aby členské státy dělali všechno na pomoc. So the first vote is the report by Mr. Salafranca. První zpráva je Salafranca sanchez Česnera, dohoda mezi EU a Brazílií, změna koncesí v listě na Chorvatské republiky proběhu její přistoupení v Evropské unii. Je to jediné hlasování, jmenovité, můžete hlasovat. Končím hlasování.